Buon pomeriggio. Se prendiamo posto potremmo iniziare i lavori. Dobré odpoledne. Pokud se posadíte, můžeme zahájit svoji práci. Nejdříve vás chci vyzvat, abyste se podívali na návrh pořadu jednání. Je tam jedna změna posuneme prezentaci studie, kterou jsme měli naplánovanou. Ten bod znáte. A pokud s tím budete souhlasit, tak to tak uděláme. Oznámení předsedy. Nemám nic zvláštního na toto jednání, ale musím říci, že konference předsedů vyzvala výbor Libe, aby se sešel s paní Redingovou, s Malstremem a dalšími a prodiskutovali, co se stane poté, až parlament eh, vydá rezoluci o romské otázce. To byla otázka, kterou jsme diskutovali ve Štrasburku na speciálním zasedání eh, koordinátorů našeho výboru. Chci vás požádat, abyste si na středu 29. zapsali tuto schůzi od 16 hodin. Takže eh, podle toho budeme postupovat. Pokud je o vyjednávací mandát, sezónní pracovníci, pan Rice, Evropská strategie v boji proti terorismu, paní Sophie Duel. Ještě připomínám, že zítra dopoledne a odpoledne, zejména dopoledne, budeme probírat eh, zprávu a budeme mít slyšení k tématu boj proti sexuálnímu zneužívání dětí. Kolega Klajs požádal o slovo. Děkuji, pane předsedo. Právě jste se zmínil o zasedání koordinátorů, které proběhlo minulý týden ve Štrasburku za přítomnosti komisařů eh, Waldström a Malström a Redingové. Půjde o to připravit další setkání. Co mě ale zajímá teď? Proč je teď situace taková, že před středečním zasedáním muselo proběhnout ještě zasedání koordinátorů. Zpravidla se to nedělá, zpravidla to bývá tak, že koordinátoři se scházejí proto, aby projednali procesní otázky. Tohle s tím v podstatě nesouviselo. Bylo to schůze, která měla vysoce politický charakter a proto nechápu, proč nebyli pozváni všichni na tuto schůzi. Ti, kteří nejsou v žádné politické skupině, neměli přístup na tuto schůzi a to je nepřijatelné. Pokud je o otázku Romů, to je velmi komplexní otázka, velmi diskutovaná otázka a tam je třeba také příslušným způsobem rozhodnout a tím se zabývala i konference předsedů a výbor Libe se velmi rychle musel touto otázkou na tomto grémiu zabývat a proto byla ta schůze středeční. Dobře, nebyla tam vaše frakce, pokud je o to, tak na zasedání koordinátorů zítra ráno toto probereme. Dostáváme se k dalšímu bodu programu a to je bod 3, kde máme dohodu mezi Evropskou unii a Gruzií. Jednak jde o přebírání osob a usnadnění udělování víz. Paní Grisbeck dostává slovo, protože na tomto tématu pracovala a potom dostanou slovo další poslanci. Prosím. Merci, monsieur le président, mes chers collègues. Donc, si je vous... Dobré ráno, dobré odpoledne, kolegové a kolegové. Děkuji vám mnohokrát za slovo. Pokud souhlasíte, tak eh, bych společně představila dva body, týkající se posílání osob bez povolení k pobytu zpět a také návrh dohody o ulehčování vydávání víz. Jsou to dva dokumenty, které předkládám k vašemu schválení a jeho schválení vám doporučuji. Jsou to dva dokumenty, které jsou opravdu úzce provázány. Za prvé tady máme readmisní dohodu z minulého týdne s Pakistánem. Tam můžete mít určité výhrady, ale v tomto případě se jedná o spolupráci mezi partners a partnerství mezi Evropskou unii a Gruzií. A situace je tady úplně jasná. Takže po konfliktu v srpnu roku 2008 došlo k mimořádnému summitu Evropské unie v září roku 2008, kde se rozhodlo o posílení spolupráce a utužení vztahu mezi Evropskou unii a Gruzií, a to hlavně prostřednictvím zjednodušení vydávání víz. Zjednodušily se zároveň také postupy na získání víz. Tato dohoda byla uzavřena, ale až po uzavření dohody s Gruzí o zpětném přebírání. V roce 2008 Rada dala mandát komisi vyjednat readmisní dohodu. Měli jsme k dispozici návrh dokumentu. Gruzinské úřady ho dostaly v únoru roku 2009, potom proběhlo první kolo jednání a V listopadu 2009 byl tento dokument v Bruselu oběma stranami podepsán. Takže chci jenom připomenout, že Spojené království a Irsko jsou také v tomto případě smluvní stranou. Co je předmětem této dohody? Máme tady úplnou reciprocitu v případech zpětného přebírání. Týká se to jak státních příslušníků, tak eh, eh, členských států, tak třetích států. Readmisní dohody se týkají osob, které se vzdaly své státní příslušnosti anebo byly zbaveny státní příslušnosti jedné země, aniž by přitom získali státní příslušnost země jiné. Uh, Týká se to také rodinných příslušníků bez ohledu na jejich státní příslušnost. Máme stanoveny podmínky pro zpětné přibírání, které musí vyplývat z určité žádosti, musí být splněny příslušné podmínky, lohuty, podmínky pro dopravu, přepravu těchto osob v podstatě musí být splněny veškeré správní náležitosti. Kromě toho byl vytvořen společný výbor pro zpětné přebírání. Jak jsme řekli minulý týden ve Štrasburku, zatím nedošlo k žádnému vyhodnocení rád místních dohod, respektive jejich uplatňování. A samozřejmě v rámci těchto dvou dohod bychom rádi zajistili, aby se hodnotilo, vyhodnotilo uplatňování těch dohod, které už platí. Kromě toho také zdůrazňujeme vůli plného respektování lidských práv v souladu s Evropskou umluvou o lidských právech a také v souladu s mezinárodními nástroji, které upravují tuto oblast. Chci zmínit ještě jednu věc. Minulý týden probíhala rozprava a zopakuji ještě jednou, že se jednalo v ní o první readmisní dohodu, která probíhá už v režimu stanoveném Lisabonskou smlouvou. A v rámci tohoto režimu my neseme vyšší politickou i právní odpovědnost, tedy jsme se stali jedním ze zákonodárců v této oblasti. Takže tyto dvě dohody se týkají země, která podepsala Ženevskou umluvu a podepsala také Evropskou umluvu o lidských právech. A následně tedy je to země, která představuje daleko vyšší záruky než třeba Pakistán. A teď ještě k druhé dohodě. Ta se týkala zjednodušení udělování víz. Pro všechny žadatele o udělení víz se navrhuje, aby rozhodnutí zdali víza budou udělena nebo nikoli, bylo přijato buď to do 10 nebo do 30 dní, do 30 dní pakliže je potřeba dále žádost vyhodnotit. Pakliže se jedná o naléhavé případy, tak by se ta žádost dala zpracovat i během dvou pracovních dní nebo ještě kratší doby. Co se týče poplatku, tak je to 35 euro pro gruzinské občany. A v té dohodě také zmiňujeme jednotlivé správní náležitosti, které je třeba splnit. V této druhé dohodě tady máme řadu podrobností jasně zakotvených právě v oblasti usnadňování udělování víz. Je to důležitý krok Gruzie směrem k evropské integraci. Ještě na závěr. Tato dohoda je součástí širšího rámce spolupráce s východními partnery na Jižním Kavkaze. Je to oblast, ve které máme vnější hranici Evropské unie a naším cílem, která je za vnější hranice Evropské unie a naším cílem je zvýšit intenzitu spolupráce mezi Evropskou unii a Gruzií stanovit jasný právní rámec a nastavit úplný reciproční režim. Takže tolik těmto dvěma dohodám. Děkuji. Děkuji, paní Grisbeck. A teď kolegyně Fažo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve chci poděkovat zpravodajce za oba dokumenty a ráda bych vyjádřila svoji podporu. Myslím si, že je velmi důležité, abychom řekli, že EU otevírá své brány třetím zemím, které tak jako například Gruzie splní podmínky. V minulém roce jsme to měli v případě Srbska, Makedonie a Černé hory a v tomto roce Bos pro Bosnu, Hercegovinu a Albánii. Usnadnění víz je velmi důležitým krokem. Je to krok směrem k odstranění víz a vízové povinnosti. A občané těchto států mohou cestovat snadněji, jde zejména o studenty a také další znevýhodněné skupiny. Nemusí už platit 60 euro, stačí 35 euro a to bude ku prospěchu zejména pro mladé lidi, studenty a také novináře, aby přijeli do Evropy. A my na straně druhé také podpoříme a utužíme eh, naši kulturní spolupráci s Gruzií. Chci k tomu říci jednu věc, pokud jde o usnadnění udělování víz. Velmi důležité je, aby se to také uskutečnilo v praxi. V minulém roce se ukázalo o, v případě balkánských států, že toto usnadnění udělování víz se v praxi fakticky neuskutečnilo, čili je důležité dohlednout i na tu praktickou realizaci. A jde o to, aby stát splnil také všechna kritéria, která jsou stanovena. Důležité je také to, abychom zaháj, aby se zahájila příslušná informační kampaň, tak aby občané byli informováni o tom, co to vlastně znamená, aby nedocházelo k nedorozumění protože přitom se nejedná o volný pohyb obyvatel a občanů. Stále ještě jsou tam určitá omezení a ta je třeba dodržet. Zvlášť důležité je to, abychom co možná nejrychleji, pokud budou státy ochotny a připraveny, odstranili příslušné překážky. Aby to zůstalo pouze technickou procedurou a všechno, co souvisí s politikou, bychom měli vyřešit v jiném rámci. Důležité je, aby EU byla co možná nejblíž sousedním státům, v okolí, protože tím také dokážeme to, abychom evropské kulturní hodnoty předali mladým lidem z, té, z těchto zemí. Chci ještě jednou poděkovat a vyjádřit svoji podporu. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní poslankyně Grisberg ve své skvělé zprávě vyčerpala spolu s kolegyní, které právě vystoupily, všechny argumenty pro. Já bych k tomu chtěl říci, že na zahraničním výboru jsme projednávali tuto zprávu 15. září a Obě dvě stanoviska, které jsem já napsal, byly velmi dobře přijaty, nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy, takže v podstatě se můžeme podepsat pod všechny argumenty, které paní poslankyně před chvílí zmínily. Velmi podporujeme tuto zprávu a uzavření obou dohod mezi Evropskou unii a Gruzií. Rád bych jenom dodal, že Během posledních čtyř měsíců jsem dvakrát navštívil Gruzii, jednou jako součást delegace výboru pro zahraniční záležitosti, po druhé jsem tam jel jako vedoucí delegace CD. A musím říci, že bez ohledu na to, z jakých politických skupin nebo zemí jsme pocházeli, tak jsme všichni byli velmi příjemně překvapeni pokrokem Gruzie v oblasti rozvoje občanské společnosti, respektování lidských zpráv, fungování demokratické společnosti. Musím říci, že během první návštěvy jsme dohlíželi nad volbami a že je potřeba říci, že Gruzie se vykázala všemi zásadami demokratického právního státu a volby probíhaly demokraticky, bez žádného napětí mezi politickými stranami za přítomnosti pozorovatelů, což je velice důležité, protože v minulosti existovala určitá kritika Gruzie v této oblasti. Kromě toho je potřeba říci, že prezident a vláda postoupili značně dopředu v Gruzii s válkou proti korupci. Takže přes určité problémy, o kterých budeme hovořit, které nebudeme hovořit, které jsou spíš externí, se Gruzie rozvíjí a Evropská unie by měla podepřít tyto děje podepsáním těchto dohod. Takže jako autor stanoviska podporuji uzavření těchto dohod. Děkuji. Dobrá a nyní dám slovo předsednictví paní Isabel Reyes. Euh, děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji také, že jste předložili tuto zprávu, která zcela souhlasí s pozicí Rady k těmto dvěma dohodám. Komise se domnívá, že vyjednávání vedené komisí vedlo k žádoucím výsledkům a přejeme si proto, aby tento právní text co nejrychleji vstoupil v platnost. Doufáme, že tento postup proběhne poměrně rychle protože stejně tak jako vy i my se domníváme, že vytvoření užší spolupráce a posílení vztahu mezi Gruzí a Evropskou unii by bylo velmi prospěšné a pomohlo by také bojovat s, nezá, s nezákonnou migrací prostřednictvím této readmisní smlouvy. Dáme slovo, rád bych, abych se vyjádřila i komise a aby ve svém vystoupení představila obsah této dohody. Ráda bych jenom reagovala na jednu z vašich otázek a ubezpečila vás o tom, že nebyli všichni studenti osvobozeni od vízové povinnosti. Týká se to těch, kterým je méně než 12 let a kteří jsou součástí oficiálních programů studentské výměny. Děkuji. Děkuji a prosím paní Daphne Golo za komise. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji i zpravodajce za vynikající zprávu. My rádi v komisi vidíme, že máme podporu parlamentu, pokud jde o tyto dohody. Naše jednání probíhala za tíživé atmosféry po té, co se stalo, to, eh, co se stalo v roce 2008. Bylo potřeba dobře promyslet tyto dohody a dobře vyjednat to, co bylo obsahem našich politických dohod z té doby. Jednání byla efektivní a rychlá. Nyní jsme se dostali k závěru těchto jednání. Máme dvě dohody. Dobře se tam odráží politická vůle rychle dosáhnout pokroku, pokud jde o obsah těchto dvou dohod. Dovolte mi připomenout politický kontext. Už to zde zaznělo a poslanci na to reagovali. Dovolte mi vyjádřit se k otázce usnadňování vízového režimu. K tomu, co říkala paní Fajon, dovolte mi říci, že usnadnění vízového režimu neodráží jenom politickou zkušenost, kterou jsme zaznamenali s dohodami s Ruskem, Ukrajinou a Moldavskem, pokud jde o usnadnění víz, ale také co se týče zemí západního Balkánu. Pak tam máme ale také ještě přijetí vízového kodexu. To je další věc. A kromě ustanovení v dohodách o usnadnění víz musíme také vzít v potaz nový kontext vízového kodexu, zvláště článek 48 dohody kde se předpokládá, že šengenská spolupráce se bude prosazovat na místní úrovni, což znamená, že se budeme snažit o další rozšiřování harmonizace v oblasti vydávání víz. A pochopitelně krom toho komise chce zajít ještě dál, co se týče usnadňování vydávání víz. Toto jsme zaznamenali v území západního Balkánu. Měli jsme tam pokyny, které byly zpracovány na toto téma v kontextu dohod o usnadnění vízového režimu. A vzhledem k tomu, že jsme za poslední několik let zaznamenali určitou zkušenost, tak jsme byli schopni zahájit osvětovou kampaň i v Gruzii, tak aby lidé pochopili, o co zde jde a co režim vízový eh, v podstatě představuje a co bude představovat jeho usnadnění. Co se týče globálního přístupu, my uplatňujeme stejný přístup jako v minulých letech. Chceme vyjednat dohody o usnadnění víz a to současně s vyjednáváním dohod o zpětném přebírání osob. U Gruzie konkrétně jsme mírně rozlišovali mezi metodikou. Přístup je stejný, ale postupy jsou trošku jiné. Znamená to, že Irsko a Spojené království u readmisních dohod uplatňuje trochu jiné postupy. My jsme zahájili podpis dohod o uznanění vízového režimu právě u těchto zemí. Ty dvě dohody budou nakonec realizovány a naplňovány současně. A ještě mi dovolte reakci na odpověď zpravodajky, co se týče vyhodnocování tohoto režimu. Komise od této chvíle do konce roku chce představit obecné vyhodnocení naplňování všech rádmesních dohod, které byly k tomuto datu podepsány a uzavřeny. Děkuji. Děkuji vám a prosím pana Bronse. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o readmisní dohody, tak se chci zeptat, proč by mělo být eh, nutné, aby stát jako Gruzie měli souhlasit s tím, že vlastní státní příslušník bude navrácen zpátky. Já chápu, že by mohli váhat u státní příslušníků třetí zemí, kteří třeba cestují nelegálně do Evropské unie z Gruzie, ale Myslím si, že u těchto osob by bylo lepší, aby byly zaslány do jiné země, z které cestují, spíše než Gruzie. A potom k usnadnění víz, k té druhé otázce. Tento proces nemá v podstatě co dělat s, s trvalým pobytem, pokud někdo byl přijat na, úroveň, na, na území Evropské unie, hledá si práci a Eh, pobyt a je to vlastně de facto přestěhovalec, ačkoliv to není oficiálně přestěhovalec, tak tam je pochybný status, který znamená, že taková ta osoba bude zranitelná, co se týče eh, zneužívání, vykořišťování nejhoršího druhu. A tak si říkám u usnadnění víz obecně, jestli tam není ten účinek, že účinek eh, negativního dopadu v těchto členských zemích. Děkuji. Děkuji vám. A prosím, paní Grisbeck. Děkuji. V prvé řadě mi dovolte poděkovat kolegům za velíná slova a za vyjádření podpory těmto dvěma zprávám. Také děkuji komisi a radě za vysvětlení a vyjasnění a vlastně i potvrzení toho, co se týče otázky vyhodnocování naplňování tohoto režimu. Já se domnívám, že vyhodnocení je velmi důležité. Musíme se ujistit o tom, že pracujeme na procesu, který bude mít solidní právní základ. Musíme se ujistit, že tento proces naplňuje naše cíle a bude fungovat v, Evropské unii a já doufám, že se nám podaří ujistit kolegy, jako je pan Bronz, o, o tom, jak vypadá odpověď na jejich otázky. My všichni netrpělivě čekáme na vyhodnocení a nejde jenom o gruzi, ale i o vyhodnocení naplňování dalších dohod. Já myslím, že další otázky už nezazněly. Pak tam byla otázka ohledně studentů, na to už bylo zodpovězeno, myslím, že to bylo v pořádku. Je potřeba pamatovat na to, že zde funguje princip reciprocity. Také je důležité pamatovat na to, že jsou to dvě propojené dohody, usnadnění víz a dohoda o zpětném přebírání osob. Je to vynikající příklad toho, jak mohou takovéto režimy fungovat společně. Já nechci znovu upozorňovat na stejnou věc, ale myslím si, že politicky by bylo mnohem efektivnější, kdybychom bývali začali u Gruzie spíš než u jiných zemí, u kterých jsme začali. Ale další záležitosti už ponechám na případných dalších dotazech, které mohou zaznít. Děkuji. Děkuji vám, paní zpravodajko. Máme zde řadu poznámek, sdělení k pozměňovacím návrhům. 6. října ve 12 mají být podány pozměňovací návrhy a, návr- a návrhy. A v dané situaci můžeme akceptovat pouze pozměňovací návrhy, které se týkají postupu. Bude se o nich jednat 26. října a následně na zasedání v listopadu. Paní Kajer, prosím, máte slovo. Já se omlouvám, to bylo trošičku matoucí. Já se omlouvám, že je do pozdě. Změnil se program. Nakonec jsem tady. Mám několik dotazů k dohodách o zpětném přebírání osob z Gruzí a chci se ještě zeptat také na dohodu o usnadňování vízového režimu. Pokud jde o rádmesní dohody, mě by zajímalo, jestli komise, rada nebo vy víte, kolika lidí v Evropské unii se to bude potenciálně týkat a zda se ví, z jakých důvodů se ocitli na území Evropské unie, jestli třeba proto, aby žádali o oddělení, udělení azylu nebo z jiného důvodu. A také by mě zajímalo, jestli ti, kteří budou odesláni do Abcházie nebo Jižního Sety, jestli se na to také vztahuje tato dohoda, protože víte, že v těchto regionech ještě stále platí trest smrti. Já myslím, že to je důležitý bod, který je třeba zvážit v této souvislosti. Amnesty International a e- Evropský výbor pro zabránění mučení a špatnému zacházení se tomuto věnuje. Víme, jaké jsou tam podmínky pro lidi omezené na svobodě, je tam spousta problémů, co se týče násilí na ženách. To jsou problémy, které tíží Gruzii. Pak beztrestnost. Není to zkrátka ideální situace, do které odeslat zpět osoby. Já nevím, jestli k tomu má komise něco, jestli se k tomu chce vyjádřit. A problematiku víc se dohledám, asi se k ní ještě vrátím. Omlouvám se. Děkuji. Musím říct, že kolegyně Kellerová se může obrátit také na sekretariát písemně, tak, aby mohla tímto způsobem předložit své návrhy. Myslím, že tím bychom měli ukončený tento bod. A dostáváme se k bodu 5, kde jde o minimální normy pro řízení v členských státech o přiznávání a odebírání mezinárodní ochrany. A nyní bych chtěl dát slovo kolegyně Guillaume, která nám představí svůj pracovní dokument. Je to velmi komplexní téma oblasti celého asilového balíčku. Toto téma už jsme probírali několikrát velmi podrobně a zpravodajka může teď tuto věc projednat. Záleží na ní, jaký časový rámec si navrhne. Bude zajímavé také vyslechnout radu a komisi, ale myslím, že rada tu není. Nevím, uvidíme, co k tomu řekne komise. Děkuji, pane předsedo. Ten pracovní dokument se soustředuje na to, aby zachytil základní změny po přepracování příslušné směrnice. Je to dlouhý pracovní dokument, nemůže být úplný, jde zejména o to, abychom udělali politické zhodnocení těch změn, které byly provedeny a je to taková příprava pro výbor, aby mohli členové případně předložit své pozměňovací návrhy. Mám ještě předtím, než přejdu k těm základním bodům, chtěla bych popsat kontext a postup. Je to součást harmonizačních opatření, na kterých pracujeme už deset let. Stále ještě jsou tam velké rozdíly členských státech, pokud jde o přijímání žadatelů o azyl a také rozhodování o přidělení. Uvedu jenom dva příklady číselné. Pozitivní rozhodnutí v roce 2009 65 až 1 To je obrovský rozptyl a to platí i tehdy, když ti uchazeči, ti žadatelé jsou ze stejného státu. Pokud je o postup jako takový, pokud je o námitky a stížnosti a lhůty, někde je to 30 dnů, někde jenom 2 dny. Nedávné studie komise o aplikaci asilového řízení a další studie, které byly provedeny, ukázaly, že jsou velké rozdíly v této oblasti mezi jednotlivými členskými státy, nezávisle na tom, jestli se jedná o zrychlené řízení z těch bezpečných zemí, anebo zda se to týká právní pomoci či dalších. Tyto rozdíly jsou těžko slučitelné s tím, že chceme poskytovat stejnou ochranu na evropském území. A je to také v rozporu s Dublinskou úmluvou, kde je stanoveno, že ten systém musí zůstat do určité míry stejný. Jde nám tedy o harmonizaci těch eh, procedurálních zárok. Je to také otázka zásadní a důkladné revize procedur a postupů, které se aplikují. Jde nám o to, abychom měli větší záruky v této oblasti na evropském území. Navržené nové znění je velmi ctižádostivé, velmi ambiciozní ten doposud minimalistický přístup nestačí k tomu, abychom dosáhli harmonizace. Kromě toho to také poškozuje efektivitu a účinnost rozhodovacího procesu a nevede to k žádoucí ochraně těch osob, které jsou oběťmi pro následování. Čili toto je v podstatě nejen přístup k těm procedurám, ale také lepší kvalita. Jde nám o to, abychom měli spravedlivější a účinnější postupy všude. Nové znění, do přepracované znění, usiluje o větší míru harmonizace mezi národními systémy. To je jeden ze rozhodujících bodů v politickém kontextu Vycházíme z toho, že v Lisabonské smlouvě jsou minimální normy pro řízení a my potřebujeme ambicioznější normy a sice společné normy. Ještě se podívejme krátce na doku- filozofii tohoto dokumentu. Vycházíme z toho, že zlepšení těch řízení na první instanci v členských státech i na straně žadatelů o azyl proběhne, že umožní i v, této, v tomto prvoinstančním řízení rozhodnout, rozhodnout kladně, že těch záporných, těch odmítnutí bude méně, že bude méně zneužívání a také se sníží náklady s tím spojené. Nemohu zacházet do podrobností, ale chtěla jsem to řešit tak, abychom co možná nejvíce zabránili eh, případným výjimkám a abychom také intenzivněji popsali ta řízení ta mnoha omezení v současných textech nevedla k tomu, eh, aby bylo možné eh, získat kompatibilitu mezi národními systémy a existují také různé záruky v řízeních a to je málo. To, čeho my chceme dosáhnout, je vyšší míra harmonizace a rovný přístup a tak, jak už v minulých měsících zaznělo, Eh, ze strany. Já jsem velmi pečlivě naslouchala stínovým zpravodajům. Velmi často jsme se scházeli a tito kolegové byli velmi tvrdí, velmi aktivní, velmi houževnatí a já samozřejmě ráda vyslechnu také radu a komisi, protože tam musíme položit několik otázek, zejména pokud půjde o určité zprávy, které se rozšířily ohledně tohoto přepracovaného znění a také pokračující diskuze, stav pokračujících diskuzí v radě, kde je ta situace, jak se zdá, velmi komplikovaná. Děkuji paní Guillaume, paní Flot. Merci. Um, comme le rappelait la Děkuji mnohokrát. Jak paní zpravodajka Sylvie Guillaume připomněla, My jsme se snažili eh, projít několikrát při několika příležitostech tímto návrhem článek po článku a musím říct, že jsem velmi spokojena s pracovním dokumentem, který nám je dnes předkládán. Mám pocit, že i když to představení nebylo zcela uh, úplné a ten dokument se nesnaží řešit úplně všechno, tak se snaží alespoň vyřešit otázku bílých míst nebo dokonce černých děr v přístupu k tomuto prchlickému řízení. A opravdu tady zůstává ještě spousta nevyřešených problémů, jako například nezletilé osoby, pohraniční oblasti a často se to řeší jenom ad hoc, anebo tím, že se žádosti zamích, zamítnou. Potom máme ještě zrychlené řízení, které však často bývá kritizováno. Já jsem si vícekrát vyslechla pana komisaře zodpovědného za lidská práva v Radě, v Radě Evropy, pardon, který který tuto oblast kritizoval. Tady se hovoří o potřebě mít společné evropské normy. Jde o to, že v podstatě kdokoliv požádá kdekoliv o ochranu, tak by to mělo být spolehlivé, měl by mít k dispozici spolehlivý postup. To ale vyžaduje několik změn. bude potřeba, aby daná osoba dostala dostatečnou právní podporu a aby se zajistilo, že rozumí do posledních podrobností e, řízení, které probíhá, aby se daná osoba také mohla odvolat. Je potřeba, abychom se také drželi zásady non-reforma. V některých státech se totiž stále ještě objevují veliké problémy. Členské státy si myslí, že eh, mají ve své svrchované pravomoci tato rozhodnutí, ale často zapomínají na to, že ta rozhodnutí mohou mít pro eh, žadatele tragické dopady. Mám pocit ale, že jsme v každém případě v této zprávě zahrnuli ty nejdůležitější body, že paní zpravodajka odvedla velmi dobrou práci, že tato oblast je důležitou součástí společné evropské právní úpravy a rada by teď co nejrychleji se měla snažit pustit do tohoto přepracovaného, předkládaného znění a pokud to neudělá, tak v podstatě nebudeme schopni vůbec hovořit o existenci společného azylového systému v Evropě. A proto je potřeba, aby toto přepracované znění bylo součástí celého balíku, legislativního balíku, jehož cílem bude vypracovat společný azylový systém v Evropě. Musíme zajistit určité záruky pro všechny žadatele. Je potřeba, abychom tady nenechali žádná volná místa, abychom tento prvek nedělili jenom na jednotlivé prvky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Olmar, prosím. Děkuji, pane předsedo, milé kolegyně a kolegové. Dovolte mi, abych nejdřív poděkovala paní Guillaume za to, že nám předložila takovýto pracovní dokument, kde zdůraznila hlavní stěžejní body, kde Poskytuje také přehled o svém pohledu na směrnici o řízení ze strany komise. Myslím si, že se v zásadě shodneme v tom, že chceme minimální normy, zejména když jde o to, že žadatel o azyl musí mít vůbec možnost, aby se nějak domluvil přes tlumočníka. Myslím si, že v tom se shodneme. Nicméně zbývají ještě otazníky pokud jde o některé věci a tam to musíme projednat. Jednak eh, právní pomoc poskytovaná zdarma a její interpretace komise v posledním jednání eh, vysvětlila, že je to právní pomoc, kterou eh, poskytuje v Rakousku jeden úřad. Já jsem se na to ptala. V eh, Rakousko v současné době toto znění odmítá, protože ty výsledky toho pilotního projektu, který byl v této oblasti spuštěn, zatím nejsou jasné. Také jsem se ptala, jak je to v Anglii s právní pomocí zdarma a i tam je to odmítnuto, protože to nedopadlo tak pozitivně, jak nám to komise tady líčila. Pokud jde o právní pomoc, tak to je v zásadě podle mě správné, aby vůbec žadatel o azyl věděl, jaké možnosti má, případně zda může za určitých okolností spadnout do jiné kolonky, požádat o azyl takže si myslím, že takové právní poradenství je dobré. To ale neznamená, že by každý měl dostat v pěti instancích eh, zdarma právníka, protože to by znamenalo obrovské finanční náklady a bylo by to problematické. Proto také považuji tuto věc za věc, kterou musíme prodiskutovat a musíme se na to podívat, zda je skutečně správné už v prvním kroku správního řízení poskytovat zdarma právníka. Já si myslím, že to bude problematické, zatímco když dojde k soudnímu řízení, tak je jasné, že pokud na to dojde, tak bude potřebovat žadatel právní pomoc a pomoc právníka tak v tom se možná také shodneme. Další věc. Ještě mě zajímá o té směrnice o řízení, pokud jde o možnost zneužití. Myslím, že paní Flotr mě řekne, že všude vidím možnost zneužití a chci zdůraznit, že ne. Ale chci zdůraznit, že ti lidé, kteří utíkají do našich zemí, i my chceme, aby byli co možná nejrychleji převzati a proto si myslím a vítám také rychlé řízení. V těchto případech nicméně dochází ke zneužívání v asilovém právu a je třeba, aby úřady měly možnost eh, bojovat eh, s takovým zneužitím. Čili je to otázka zvláštních potřeb žadatelů o azyl, zejména pokud jde o nezletilé osoby nebo osoby, které za určitých okolností mají zdravotní komplikace, pak vítám to, aby se s nimi nakládalo důstojně, lidsky a odpovídajícím způsobem dostali zdravotní péči. To je jasné, ale obtížné to bude ve chvíli, kdy musíme odpovědět na otázky, jak zabráníme obchodníkům s lidmi a organizovaným skupinám, aby se cíleně zaměřili na tyto skupiny, zejména na nezletilé osoby, aby jim rodiny nemusely platit peníze, tak aby eh, vlastně nevláčeli eh, hrozným způsobem ty děti k nám, aby netrpěly, pokud se k nám vůbec dostanou, to nechávám stranou. Ale je to zase otázka, jak bude možné používat takovéto metody, jak eh, jde o to, abychom eh, dobře míněnými ustanoveními nepodnítili takovéto bandy, aby se z aby si z toho udělali vydělávátko. Je, jde zejména o nezletilé osoby. Nezletilé osoby musí mít pokud možno dobrý přístup, zejména k otázce vzdělání a dalších. To je také správné. Samozřejmě, že je nutné, aby se učili a vzdělávali. Nezávisle na tom, kde Eh, jestli zůstanou v Evropské unii nebo jestli se vrátí domů, ale učit se děti musí, to nikdy neškodí. Problematický bod je téma. Eh, ještě tu mám jedno téma, které je problematické. Eh, jakmile se ty lidé ponoří do ilegality, tak bude obtížné. Jakmile někdo prostě přejde do ilegality, tak bude obtížné, aby měl nárok na celé řízení. Je to otázka toho, jak tomu lze zabránit. Není to jednoduché a odpověď, kterou poskytla komise, paragrafy, které by se tady daly použít, podle názoru mnoha právníků nejsou, eh, jsou bez zubé. Pokud si komise myslí, že to, co nám tady řekla, že pokud jde o to, že ti lidé přejdou do ilegality, tak potom potřebujeme také jasné právní nástroje, aby s tím naše úřady mohly bojovat. Otázka zrychlených řízení je velmi kritická, pokud jde o povinnosti spolupůsobení které jsou ve směrnici naznačeny, eh, tam to není dostatečně jasné, pokud jde o záruku bezpečnosti v zemi, do které přejdou. Pokud ji mají mít, tak eh, musí ten žadatel alespoň uvést své jméno, odkud je a alespoň trochu musí eh, participovat a říci, proč chce do členského státu EU. Pokud to tak nebude, není možné dělat zrychlená řízení. To považuji za problematické. Je sice pěkné, že komise eh, omezila, chce omezit eh, dobu řízení na 6 měsíců, ale vzhledem ke všem překážkám, které mohou vzniknout během řízení, jsem velmi zvědavá, jak eh, bude možné těch šest měsíců dodržet. Obávám se, že státy se zabývají spíš potom tím, proč nedodrželi šest měsíců, než aby dokázali to řízení během šesti měsíců ukončit. Čili vzhledem k možnosti tvorby překážek v řízení se na to dívám takto. Proto si myslím, že bychom toto měli ještě důkladně prodiskutovat. Já jsem pro rychlá řízení, ale je nutné také státům umožnit, aby zrychlená řízení mohli uskutečnit a je třeba, aby tam byla určitá míra participace. To platí zejména eh, v, u těch osob, které jsou traumatizované, je třeba poskytnout jim zdravotní péči a pomoci jim, aby vyjádřili svůj názor. To považuji také za správné a nutné. Nicméně nemělo by to být překážkou pro odsunutí tak, jak na některých eh, místech ta představa panuje. Je to otázka toho chránit skutečně pro následované a myslím si, že tím bychom se měli zabývat více než do posud, protože skuteční uprchlíci se k nám dostávají jenom přes eh, ty, kteří je převedou a je třeba najít nějakou, nějakou míru ochrany. Zatím máme naše možnosti velmi omezené, je to ve stádiu pokusu. Já si myslím, že nutné je, aby uprchlíci, kteří musí uprchnout, měli kontaktní místo, které bude i mimo EU, tak aby toto místo jim pomohlo, pokud jsou pronásledováni, dostat se k nám do EU. A e, stranou je pod, jsou potom ti, kteří si chtějí zlepšit své životní podmínky. To sice chápeme, ale nemůžeme zachránit celý svět, ale alespoň by měli lidé mít možnost, aby se informovali, než se vydají do spáru převaděčů, tak jak jsem se o tom minulý týden zase dozvěděla, že část těch zločineckých band si nechá zaplatit a klidně ty lidi, kterým slíbila pomoc, eh, nechá v poušti a nechá je tam na pospas žízní a hladu. Eh, my jsme se tím zabývali dlouze, snažili jsme se získat jasnější představu. Já si myslím, že s ohledem na skutečnost, že během řízení je možné vytvořit eh, celou řadu překážek a proto je ta doba řízení 6 měsíců velmi obtížná a je těžké také eh, nezapomenout na to, že se musíme bránit případům zneužití. Děkuji mnohokrát, pan Brons, prosím. Děkuji, pane předsedo. Zajímalo by mne, kolik žadatelů o azyl přichází do Evropské unie přímo ze země svého původu, kde byli údajně pronásledováni a kolik z nich prošlo přes třetí bezpečné země. Protože první případy mohou být případy skutečných žadatelů o azyl. Ti však, kteří procházejí přes třetí země, byli možná na samém začátku žadateli o azyl, ale jakmile se dostali do první bezpečné země, tak se z nich stávají v podstatě nelegální hospodářští migranti. A stavit se k těmto lidem jako ke skutečným žadatelům o azyl uráží ty lidi, kteří opravdu unikají před velkým a pro následováním a uráží to zároveň i zemi, ve které se ucházejí o azyl. Děkuji, paní Weber. Děkuji. Mulrend, rând, vreau să vă spun că îmi cer scuze numele colegii noastre Nadia Hirsch, care este de shadow. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych se na samý začátek omluvila za Nadiu Hedge která je za skupinu ALDE stínovou zpravodajkou, nemohla se dnešní diskuse účastnit a já proto zhrnu pozice naší skupiny za ní. Budu tedy hovořit jak k této zprávě, tak k celému azylovému balíčku. Ráda bych poděkovala paní Guillaume za její prezentaci i za pracovní dokument. máme pocit, že bychom měli mít společnou pozici k azylovému balíčku. Platí to i proto, že některé balíčky budou přijímány, nebo některé části tohoto balíčku budou přijímány v různých eh, časových lhůtách, ale přesto se domnívám, že bychom k tomu měli zaujmout jeden postoj. Je potřeba odhlédnout od ideologie, kterou máme tady v parlamentu. Měli bychom vybudovat kritickou masu kolegyní a kolegů, kteří by měli zájem o to, vypracovat takovouto společnou pozici. Ještě k tomuto pracovnímu dokumentu, který předložila paní Guillaume, chci říci, že vítáme otázky, které předložila, jednalo se opravdu o velice široce zakrojenou problematiku. Existuje spousta otázek, které zatím nebyly zodpovězené. My se domníváme, že minimální standardy musí odpovídat řadě různým řadě různých situací. Třeba když hovoříme o právu na bezplatnou právní pomoc, anebo opravné prostředky. To jsou všechno témata, které je potřeba vyjasnit. A to tež platí i pro nedoprovázané nezletilé osoby. To tež platí o, pro bezpečné země původu, bezpečné transitní země, bezpečné evropské země. To jsou všechno koncepce, které je potřeba vyjasnit a nemělo by docházet ke zmatkům při provádění tohoto textu v praxi. Myslím, že je to téma, které bychom neměli podceňovat. Na druhou stranu ale, pokud Evropský parlament nebude postupovat velmi rychle, tak to nebude dobře. Bude potřeba, abychom přesvědčili radu o tom, že je potřeba podpořit naše návrhy, bez toho totiž nebudeme schopni dojít ke společné dohodě. A otázka, jestli členské státy dosáhnou toho, čeho chtějí. To by Evropský parlament zajisté nechtěl. Já si uvědomuji, že různé členské státy k tomuto zaujímají různý postoj. Konec konců je to problematika, která se ne všech států týká stejným způsobem. To je asi všem jasné. Nikdy prosím nezapomínejme, že se jedná o lidské bytosti, které jsou předmětem této právní úpravy. Jsou to lidé jako my, kteří z důvodu osobní bezpečnosti se utíkají do členských států Evropské unie. Je jasné, že by se jejich žádost měla přijímat už v zemi, kde požádají o azyl. Doufáme, že tato zpráva bude přijata co nejdříve a že celá věc bude fungovat už v roce 2012. Děkuji, pan Busutil, prosím. You, um... Děkuji, pane předsedo. Já bych rád zahájil tím, že popřeji Augustinovi Diasovi vše nejlepší k narozeninám. To jsem chtěl udělat, ale teď vidím, že kolega zmizel ze sálu. Třeba se vrátí, nebo už je tady? Není. Každopádně chtěl jsem mu popřát všechno nejlepší k narozeninám. A ve svém vystoupení bych chtěl podpořit to, co říkala kolegyně Monika Honmajen. Já pocházím ze země, která je úplně jiná, než jak vypadá realita země, z které pochází Monika. Ale hodně z toho, co Monika říkala, já sdílím. Dovolte mi říci v prvé řadě, že souhlasím s tím, že bychom měli mít jasnou legislativu, která by upravovala tuto problematiku. Tato legislativa by nám měla primárně pomáhat efektivně vybrat ty osoby, které si zaslouží mezinárodní ochranu, ale odlišit je od těch, kteří si mezinárodní ochranu nezaslouží. On totiž zde existuje rozdíl a my musíme být schopni tento rozdíl identifikovat, abychom byli schopni ochránit ty, kteří na to mají nárok. Pokud bychom tak neučinili, tak bychom vytvořili systém, který by byl těžkopádný a který by nabádal k využívání toho systému, což by bylo na úkor těch, kteří opravdu potřebují mezinárodní ochranu. A ty skutečné případy by se rozmísily mezi spoustou případů, které by eh, skutečnými případy nebyly. Já sdílím to, co říkala Monika, pokud jde o zrychlené řízení na hranicích, pokud jde o bezplatnou právní pomoc a sdílím i další poznámky k tomuto návrhu. Dovolte mi ještě říci, že pro nás v tomto parlamentu by mohlo být dobré přijmout nějaký učebnicový přístup, jako nastavit normy, postupy a tak dále, posílit práva. Ono je to dobré posílit práva, kdo by byl proti, ale musíme být opatrní. Nesmíme dovolit, abychom byli úplně odtažití od reality v terénu. V členských jakých zemích Evropské unie existují různé situace. Já pocházím z jedné země, pak zde máme Stavrodiase, který je z Řecka. Je zde spousta zemí, které mají zásadní potíže s právními předpisy, které existují v tuto chvíli. A to nebudu v potaz vůbec legislativu, která by mohla být přijatá, která by ty sázky ještě navýšila. Já bych se chtěl přemluvit za to, abychom přiměli členské státy k tomu, aby naplňovali tu legislativu, která již existuje. My jsme to totiž často ponechali jen na nich. A já si myslím, že je opravdu téměř nemožné někdy tu legislativu naplnit. A já bych se opravdu přemlouval za to, abychom se snažili být daleko od reality v terénu. Měli bychom se na to zaměřit. Potřebujeme právní úpravu, ano, potřebujeme dobré, pevné normy, jak říkala Renáta Weber. Zde se jedná o lidské bytosti, ale stejně musíme být realističtí. Děkuji vám. Děkuji. Dovolte mi panu Diaz Mero pogratulovat také. Je to na žádost pana Buzutyho. Augustinovi je dnes 80, ale vypadá na ten věk úžasně. A nyní prosím pana Van de Stupa. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Paní Guillaume, poděkovala stěnovým zpravodajům za vynikající konzultace. Já nevím, co tím myslela, protože my jsme vůbec nebyli přizváni. Já nevím, jestli nám může tohle vysvětlit, jestli to může vysvětlit eh, našim voličům, proč byste neměla být žádná budoucnost týkající se politiky azylu. My jsme proti celoevropskému azylovému systému a dovolte mi říct k tomu několik vět. Komise zde hovoří o principu subsidiarity, ale nepojednává tuto otázku příliš přesvědčivě. Já se chci zeptat na jednu věc, kterou zde komise zmínila. Zde se má zajistit konzistentnost mezi evropským azylovým systémem, optimalizací postupů a lepším rozhodováním v první instanci plus zabránění zneužívání. Co se myslí tím lepším rozhodováním? To je lepší pro členské státy nebo lepší pro žadatele o azyl? Za druhé, pokud jde o optimalizaci a zabránění zneužívání systému, to mi vůbec není jasné, jak se tohle má realizovat. A také se v tom textu uvádí, že členské státy by měly nebo mohly přejmout pozitivní opatření. A teď se ptám, ve prospěch koho? Pak je zde také odkaz na uchazeče o azyl vstupující na území v dobré víře nebo nikoli. A jak lze prokázat, dobrá, špatná víra. Pokud někdo lhal a uvedl nepravdivé údaje, tak tam těžko budeme prokazovat cokoliv, co se týče dobré a špatné víry. Pak mám ještě otázku na téma přípustnosti. Myslím si, že v prvním stupni by to měl rozhodovat soudce. A nedovedu se představit, jak by tam mohly být dány pokyny, jak by to v praxi fungovalo. A pak je zde určitá změna pojmosloví. A já myslím, že to je typická situace v dané oblasti. My zde už nehovoříme o uchazečích o azyl, ale o někom, kdo požaduje mezinárodní ochranu. Je to úplně jiná situace. Děkuji, prosím, paní Sipl. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi vrátit se k určitým klíčovým otázkám, které zde zazněly. Já si myslím, že je naprosto nezbytné, abychom vytvořili společné postupy a principy, které by byly uplatňovány v rámci celé Evropské unie. Pochopitelně situace v jednotlivých členských státech se liší, ale to nebrání tomu, abychom měli společné postupy a principy. Je to argument pro zajištění solidarity mezi členskými státy. Taková solidarita musí jít nad rámec toho, co lze podniknout na té správní byrokratické úrovni. Je zde otázka časových limitů. A tyto časové limity jsou závislé na odpovídajícím personálním zázemí a na kvalitě realizace, veřizování žádosti. Záleží to na schopnosti vyhodnocení individuální situace žadatele o azyl. Pokud jde o společné normy, neměli bychom se nechat vést primárně finančními důvody. My v Evropské unii vždycky velmi rychle jednáme o otázce lidských práv na mezinárodní úrovni. Neměli bychom se neměli bychom dopustit, abychom otázku lidských práv pustili za zřetele. Musíme to správně podchytit. Možná existují individuální důvody, možná je potřeba to vždycky samostatně vyhodnocovat. A ještě jedna věc, otázka těch bezpečných zemí průjezdu. Já si myslím, že o tomhle je potřeba pečlivě a důkladně jednat zde ve výboru. A pokud bychom měli pokračovat s tímto systémem, tak bychom potom mohli nakonec vyhodnotit každou zemi jako zemi, bezpečnou zemi průjezdu. A ignorovali bychom úplně skutečnost, že jednotlivá situace žadatele o azyl se může úplně lišit a možná pro jednoho je něco bezpečná země průjezdu a pro druhého to bezpečná země průjezdu není. Nicméně důležité je to, že my jako Evropská unie musíme být vzorem pro dodržování lidských lidských práv a jde o to, abychom nezabíhali do, do detailů a nezabřehávali v té diskuze tímto způsobem. Děkuji paní Romero López. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. V této rezoluci hovoříme o řízeních a proto také ty minimální normy pro jsou důležité. Je to otázka zjednodušení, je to otázka úspory zdrojů. Jsem přesvědčena o tom, že všechny frakce v tomto parlamentu se shodnou na tom, že je důležité zabránit zneužití. Důležité je to, aby žadatelé o azyl dostali ochranu, kterou potřebují. Jde o to, aby tato směrnice nezmiňovala situace, které nějak nesouvisí s tématem, kterým se tu teď zabýváme. Zneužívání například převaděči, obchodníci s lidmi, ti, kteří požádají o mezinárodní ochranu, ti, kteří požádají o azyl, často trpí tím, že se vydají do rukou převaděčů. Stávají se oběťmi ze dvou stran. Ale to neznamená, že by nezasloužili dostat azyl. Současně ale Tito lidé zažívají velmi špatnou situaci ve své zemi. Nesmíme to svěš, směšovat. U nezletilých osob je ta situace daleko horší. Ti, kteří požádají o azyl, o mezinárodní ochranu, pokud si ji zaslouží, nezávisle na tom, zda se do země dostali přes převaděče nebo ne, měli by tuto ochranu dostat. Tady hovoříme o řízeních členských států, o ničem jiném. Všechno ostatní se bude probírat až později. A pokud tady obhajujeme pozici, která není jasná, Jde o to říct, co je to zneužití řízení, kdy k takovému zneužití dochází. Myslím si, že pak jsou ty argumenty velmi slabé. Neměli bychom to zaměňovat. Na straně jedné máme řízení, zjednodušení řízení v členských státech bychom neměli směšovat s obchodováním s lidmi. To je něco úplně jiného pokud hovoříme o obchodování s lidmi, to je jiné téma, které nijak s tímto nesouvisí. Naopak, oběti se pak, pokud dojdou k nám, stávají oběťmi na druhou. Paní Latfet. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní Guillaume za velmi užitečný pracovní dokument. Vláda Spojeného království nedávno sdělila Evropské komisi, že dočasně pozastavila návraty do Řecky podle, Řecka podle dublinského nařízení, protože máme zhruba 1300 osob, které stojí před britskými soudy a že v některých případech se očekává, že soudní řízení bude probíhat dva roky. Neznám všechny podrobnosti těchto případů, ale údajně se jedná o to, že tito lidé se snaží bránit návratu do Řecka. Spojené království se rozhodlo, že v rámci určité jednorázové operace sama projedná tedy tyto žádosti a že nebude používat nástroje, který poskytuje dublinské nařízení. A myslím, že z toho vyplývá několik věcí. Za prvé, trvám si na dlouhodobé podpoře vysokých norem zpracovávání žádostí o azyl, které musí být v souladu s mezinárodním právem a které musí řádně sledovat všechny žádosti. Je potřeba zajistit, aby všechny osoby, které si zaslouží azyl, ten azyl dostaly. Na druhou stranu ale je potřeba, abychom měli mít hospodárné a efektivní postupy a za třetí, což je propojeno i s prvním i s druhým cílem, je potřeba zajistit veřejnou podporu pro systém azylového řízení. Jsou to tři cíle, při jejich plnění všichni jsme pod tlakem. Mám pocit, že tento systém postupů musí být efektivní, ale zároveň, že k tomu potřebuje dobré normy. Pokud nebudeme oddalovat tato řízení, tak je pravděpodobné, že je budeme řešit rychleji a kvalitněji a následně, že se lidé budou méně odvolávat. V zásadě to znamená, že by žadatelé měli dobrou podporu, že by probíhaly osobní pohovory a že to samo o sobě nebude nutně celý systém prodlužovat. Pokud budeme věnovat dostatečnou pozornost rozhodnutím v první instanci, tak potom následně proti nim se bude objevovat méně odvolání. Já e, nutně neznám všechny důvody, které vedly Spojené království k tomuto rozhodnutí, ale vyplývá mě z toho, že je potřeba, abychom nestráceli zřetele následující věc. Jedna věc, mít takovéto vysoké ambice, ale je druhá věc podívat se na to, jak se nám dařilo provádět první kolo těchto evropských směrnic. Zjevně totiž s jejich uplatňováním existuje řada problémů. Proto je potřeba, abychom v rámci své ambicioznosti se nevzdávali dobrého kvůli tomu, že chceme mít všechno dokonalé. Zdá se, že v tuto chvíli ve všech zemích takovéto systémy do, nejsou, nejsou minimálně dokonalé, než bych chtěla na někoho ukazovat prstem. Víme ale všichni, že je potřeba, aby proběhla určitá praktická opatření. Máme nový úřad pro podporu azylového řízení, hodně se školí, probíhá spolupráce. Je potřeba, abychom této praktické spolupráci věnovali stejné úsilí, jako věnujeme legislativním opatřením. Takže já si stále stojím za svou dlouhodobou podporou řízení, které bude na jednu stranu efektivní, ale na druhou stranu hospodárné. Na tom si stojím, ale na druhou stranu upozorňuji na to, že třeba kdybychom chtěli mít společný azylový systém do roku 2012, tak to je prostě neproveditelné. Zkusme tedy alespoň připravit podmínky a nepouštět se do nějakých eh, nerealizovatelných očekávání. Ano, já chci vysoké standardy, chci, aby jsme měli úplně ten nejlepší systém azylového řízení, ale myslím si, že během následujících dvou let se nám to asi nepovede. Bene, adesso la signora Olmayer. Děkuji, paní Majer. Krátce protože tu padlo moje jméno, pokud jde o um, obchodníky s lidmi a Německo v 90. letech, my jsme s tím dělali bohužel tolik zkušeností, že jsme se stali experty. Pokud jde o překážky v řízení a jejich možnost zneužití a v Německu to potom vedlo k tomu, že se změnila řízení, změnily se procedury, Například eh, zvláštní skupiny požívají zvláštní ochrany, ale přesto ten trend těch převaděčů je takový, že se soustředí na tyto skupiny a eh, prostě je převádějí do příslušných členských států. To neznamená, že bychom neměli ty osoby chránit, ale musíme zvážit, jak ty mechanismy sladit tak, aby to neznamenalo, ještě další dodatečný obchod s lidmi a dětmi, i když náš prvotní úmysl byl vlastně dobrý. To znamená diferencované nakládání a realistický přístup, vzhledem k tomu, že máme bohužel zkušenosti, které nejsou dobré. Pokud jde o finanční úvahy, které by neměly hrát roli, já budu prostě realistka my si můžeme přát a e, paní Latford to řekla, musíme být realisty, zcela jistě. Musíme udělat maximum pro ty pronásledované osoby, ale myslím si, že i ti, kteří k nám přicházejí z jiných důvodů, když je ten jejich počet velký, tak je pro ty pronásledované obtížné, aby se vůbec mohli artikulovat, aby mohli to, co potřebují, vyslovit. Je to otázka kvality, hmm. kvantity. Musíme se pokusit postupovat diferencovaně, realisticky, tak, abychom měli rychlejší řízení a pokud to bude možné, abychom zabránili také zneužití, tak abychom těm lidem nabídli reálnou perspektivu. To jsou lidé, kteří k nám přicházejí, protože jsou pro následování, na rozdíl od těch, kteří u nás chtějí být. Pokud jde o přechod do ilegality, tak s tím tak nesouhlasím pro mě v zemi kde jsou řádné minimální normy, tam není důvod, aby ti lidé šli do ilegality, protože tam jsou řádná řízení. Takže proto je to otázka zaručit minimální normy pro tato řízení. Paní Latford, pokud jde o vaši informaci, neodesíláme stejně jako vy eh, ty osoby, které u nás žádají eh, o azyl do Řecka, už ne, my na to máme lidi. My jsme vyslali do Řecka několik eh, úředníků tak, aby se informovali, tak, aby prostě poznali situaci. Já chápu vaši připomínku. Je důležité pomoci si navzájem a je důležité, abychom pomohli také jednotlivým orgánům, abychom je podpořili pokud ale nějaký stát se dostane do extrémní situace, je třeba zvážit také to, abychom si rychle prakticky pomohli s informacemi o žadatelích o azyl, než tomu bylo doposud. Čili nechci, abychom otevírali pevnost evropskou, ale chci pomoci lidem. Obávám se, že tu stále trvá ten problém, pokud chceme pomoci pronásledovaným, následovaným Musíme také zajistit to, aby dokázali realizovat své požadavky, abychom vlastně tím, že bude ten příliv obrovský, nepoškodili ty, kteří skutečně ochranu potřebují. Dobrá, pan Labrinis. A potom rada. Já mám k tomu jednu věc, pokud mohu. Já myslím, že celá tato věc by měla být předkládána jako balíček. Myslím si, že je důležité, aby parlament, a musí to konec konců bohužel udělat parlament, protože komise a rada to neudělá. Je potřeba, abychom měli k dispozici stálý mechanismus solidarity, který by pomáhal členským státům, které získávají nebo mají nejvíce žádostí. Protože v podstatě většina těchto znovu předkládaných návrhů trvá podle dublinského nařízení na tom, že ta země, do které přijde žadatel jako první, má jeho žádost zpracovat. To je asi v pořádku, za předpokladu ale, že do systému vneseme něco, co tam zatím není a to, že vytvoříme určitý mechanismus solidarity, na základě kterého všechny členské státy Evropské unie se budou tohoto nějakým způsobem účastnit. Pakliže to neuděláme, tak si myslím, že se nám nepodaří problém vyřešit a budeme mít tisíce žadatelů o azyl, se kterými se zachází způsobem, který by měl být pro všechny naše státy nepřípustný. Já tedy doufám, že, a říkám to Silvi i všem ostatním, že parlament tentokrát jako i v minulosti se ujme iniciativy a bude se snažit protlačit tento mechanismus solidarity. Děkuji. Bene, quando abbiamo iniziato la discussione di questo punto... Děkuji. Když jsme začali diskutovat o tomto bodě, tak eh, zástupce rady ještě nebyl přítomen. V tuto chvíli už zde je, takže mu dám slovo a poprosím jej, aby jasně řekl, jak se věci v této otázce mají. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velmi rád, že jsem dostal příležitost vystoupit. Já jsem eh, dnes nechtěl příliš hovořit o konkrétních aspektech, protože zítra jsem se chystal na přehled eh, stávající činnosti rady v této oblasti. Mám pocit, že je potřeba nejprve se zmínit o obecném rámci, ale pak, když chcete, tak se vyjádřím k této konkrétní zprávě. Děkuji mnohokrát paní Guillaume za odvedenou práci. Myslím si, že tato diskuse je skutečně velmi důležitá. Je to složitá otázka, jako složitou ji vnímá i Rada. Během španělského předsednictví jsme dospěli k určitému pokroku v technické konkrétní práci a zjistili jsme, že tady existuje řada problémů. Tyto problémy se objevují opět i v pracovním dokumentu paní Guillaume. Belgické předsednictví rady pokračuje v těchto technických diskusích v jednotlivých pracovních skupinách Rady. Na začátku září jsme zorganizovali ministerskou konferenci Kazilu. Účastnili se ji i různé jiné státy. Snažili jsme se vycházet z příkladu praxe v jednotlivých členských státech a budovat to takto od zdola. Kromě toho jsme také zapojili do diskuse různé nevládní organizace, tak aby viděli, s čím přichází ve svém návrhu komise. A mám pocit, že to bude pro pokrok práce v radě i tady v parlamentu důležité. Chceme v každém případě v této práci v radě pokračovat. Budeme se těšit na to, jak se k tomu postaví Evropský parlament. Jak jsem říkal, je to velice složitá otázka. Pro některé členské státy je to otázka navíc svrchovaně citlivá, takže v tuto chvíli vám nedám přesnou pozici rady, jenom řeknu, že budeme v této oblasti dále pokračovat. Děkuji. Paní Guin za komisi, prosím. Paní Rolgan. Já jsem jenom chtěla také poděkovat za komisi paní zpravodajce Sylvie Guillaume za odvedenou práci na tomto pracovním dokumentu, protože velmi dobře zhrnul klíčové otázky, které jsou předmětem naší složité diskuse. Je to diskuse, která v radě je opravdu těžká. Tento pracovní dokument dobře vypíchnul jednotlivé hlavní směry tohoto návrhu komise, tedy frontloading, posílení kvality prvního přeskumu žádosti. A následně potom tato kvalitní rozhodnutí v první instanci budou méně napadána v instancích dalších. Ráda bych také zmínila, že nechceme se soustředit jenom na zhrnutí stávajících norem, Chceme se soustředit také na normy první generace, u kterých potřebujeme ještě trošku více vedení. Odpověděla bych tady na jednu z vašich otázek v tom smyslu, že je potřeba také zajistit, aby se lépe zaváděl efektivnější azylový systém. Paní Guillaume připomněla budoucí kalendář práce a já si myslím, že diskuse ukázala, že pakliže se chceme vyhnout tomu, že by se celý návrh dostal do slepé uličky, bude důležité, aby se parlament k této otázce vyjádřil velice rychle. Paní Malstrom to také zmínila na ministerské konferenci, která proběhla před pár dny v Bruselu. To bude jaksi klíčové pro pokračování této diskuse. Bude důležité, aby parlament přijal usnesení k této otázce. Děkuji. Jenom bych se velmi rychle vrátila k pár otázkám kolegové a kolegyně. Nejprve bych ráda zapomněla, eh, ráda reagovala na tu eh, připomínku o stínových zpravodajích. Myslím si, že dnešní diskuse je opět velmi zajímavá. Mám pocit, že když diskutujeme o těchto prvcích azylového balíčku, tak eh, ukazujeme, že směrnice, které existují, jsou určitým dobrým základem a vytyčují směr k další nutné práci a to je potřeba neustále opakovat. Děkuji také za určitou dávku realismu, která tady zazněla. Já jsem si to velmi vši- všimla. Je potřeba soustředit se na to, co je potřeba a co není potřeba udělat. My jsme tady zmiňovali určité oblasti, které jsou uspokojivé. Na jiné jste se zase ptali. Já si to uvědomuji, že ne všechno je v pořádku, byť zatím jsme o tom mluvili jenom velmi okrajově a souvisí to také se situací na radě. Diskuse mezi parlamentem a radou budou pravděpodobně velmi obtížné. Dnes se příliš nezmiňovalo, že tady existuje konkrétní odpor jednotlivých států. Souvisí to také s rozpočtovými škrty, které mají dopad i na tuto společnou část politiky. V některých zemích tím vzniká opravdu nepřekonatelná překážka. Já myslím, že budeme mít příležitost se k tomuto ještě vrátit. Budeme nadále hovořit i o finančním aspektu této věci. Já už jsem říkala i stinovým zpravodajům, že pakliže dojde k nekvalitnímu řízení, tak potom je ten výsledek napadá v další instanci a že to je dražší. Takže není, jenom, není to jenom o harmonizaci a zlepšování norem, je prostě potřeba i nadále pracovat na sporných bodech, jak jsem říkala, ta diskuse pravděpodobně bude zdlouhavá. A já se v každém případě připojím k těm kolegům a kolegyním, kteří zmiňovali, že bude potřeba zajistit, abychom udrželi rychlé tempo této práce. Doufám, že se nám to podaří přes všechny problémy, kterým čelíme. Já jsem přesvědčena, že parlament musí zaujmout jasné stanovisko k této směrnici i k jednotlivým změnám. Děkuji a chci se zeptat, jestli chce vystoupit ještě někdo další. Zdá se, že nikoli. Proběhla zde dlouhá debata na toto složité téma. Nemáme příliš mnoho času. Doufám, že vznikne harmonogram, který vezme v potaz všechny fáze jež je nutné absolvovat, abychom dosáhli kýženého cíle. Nyní přistupme k dalšímu bodu na programu, je to bod číslo 6, globální přístup k předávání údajů jmené evidence cestujících třetím zemím. 21. září v nenádné době komise přijala sdělení ohledně globálního přístupu k předávání údajů jména evidence cestujících. Byla to reakce na nedávné usnesení Evropského parlamentu. Toto usnesení bylo přijato v květnu. A nyní mi dovolte požádat komisi, aby představila svůj text. Debata o důvěrných otázkách týkající se dohod se Spojenými státy, Kanadou a Austrálií nebude probíhat do záznamu. V prvé řadě však dovolte mi dát slovo panu Priva. Děkuji, pane předsedo. Jak už jste říkal, komise minulý týden přijala balíček návrhů k výměně údajů jména evidence cestujících. Balíček se stává jednak ze sdělení